Uh, dear colleagues, I would like to, dear ladies and gentlemen, I would like to start the meeting. So I would like... Dámy a pánové, ráda bych zahájila zasedání. První bod na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání a jako obvykle je tento, toto zasedání vysíláno na internetu. Jsou tady dvě změny po stanovisku Silvi což je bod 6 pořadu jednání. Nás čekají body 9, 10 a 11 a teprve po eh, bodě 11 bude bod 7 a 8. To zatím bylo odsouhlaseno. A dále diskuse o přistoupení k Evropské úmluvě o lidských právech eh, bude probíhat veřejně, nikoli in camera, nikoli za zavřenými dveřmi. Můžete se tedy všichni, kdo si přejete, zúčastnit. Máte-li někdo nějaké další připomínky nebo požadavky k našemu pořadu jednání? Pokud připomínky nejsou, můžeme jej považovat za schválený. A nyní k bodu dvě. byli jsme požádáni. Promiňte, to je mimo mikrofon. Sekretariat uh, Sekretariát požádala paní Person. Předpokládal jsem, že si to s vámi dohodla, což pokud tomu tak není, je to škoda. Jediné, co můžeme dělat, je ji kontaktovat a vysvětlit si, jak se věci mají. Prosím, aby to bylo učiněno. Máme zde asistenta, paní Breso? Prosím, kontaktujte ji. My se mezi tím pokusíme vyjasnit, o co jde a jak ten problém vyřešit. K bodu 2 na našem pořadu jednání je schválení zápisu ze schůzí konaných ve dnech ehm, v listopadu, prosinci a v lednu a podle běžné praxe, pokud nejsou námitky do konce schůze, budou tyto zápisy považovány za přijaté. Také bych vás ráda v bodě 4 sdělení předsedkyně informovala, že zpravodaj pro reformu volebního zákona podle rozhodnutí koordinátorů eh, bylo rozhodnuto, že to bude Danuta Hübner a Jo Leinen, tedy CPP e socialistů, a také chci informovat, že jsem vaším jménem eh, působila na jednání Kosák a eh, plenární zasedání Kosák probí, bude probíhat v květnu v Rize a ze strany národních parlamentů eh, je velká snaha vstoupit do nových forem participace národních parlamentů v utváření evropských politik a jednou proběhne určitě velká diskuse o naší spolupráci s národními parlamenty. A podrobně budu hovořit ehm, o další a možná i užší spolupráci národních parlamentů s parlamentem evropským také Eh, padla rozhodnutí koordinátorů a ráda bych vás informovala v tom smyslu, že koordinátoři se rozhodli, pokud jde o slyšení institucionálních aspektů nových pravidel pro hospodářskou zprávu, které jsme dojednali spolu s výborem pro hospodářské záležitosti, proběhnou slyšení 5. května a předpokládejme, že koordinátoři z výboru Ekon 11. března toto datum schválí. Je to již druhé datum, které navrhujeme. A pokud tedy nebudou moci souhlasit s 5. květnem, tak prostě to slyšení uspořádáme sami. A pokud jde o další bod na jednání koordinátorů, tedy eh, záměr uspořádat workshop o komparativních regulatorních praxích v kontextu vyjednávání, která mohou být zahájena v souvislosti s interinstitucionální dohodou o lepším zákonodárství. Jsme se dohodli, že pravděpodobně v červnu požádáme eh, politické oddělení, aby uspořádalo workshop o komparativních regulatorních praktikách. A pak padla otázka eh, zprávy z vlastního podnětu od kolegy z GUE, který nyní působí jako ministr v Řecku, je to pan Kacugalos, který by rád eh, uspořádal workshop o institucionálních aspektech hospodářského, hospodářské zprávy a eh, řízení. Nemohli jsme se dohodnout o této eh, zprávě. Ono to bylo na jednání předsedů výboru po několik měsíců a rozhodli jsme se zaměřit zmíněnou zprávu eh, na záležitosti, které nejsou tak zjevně viditelné, ale zároveň je nemůžeme zcela ignorovat a navrhujeme název posílení demokratické odpovědnosti v evropském vládnutí a správě a institucionálních výzvách a Goe nám doporučili také zpravodaje to Giorgio Catrugalose eh, a doufám, že se nám podaří získat schválení od konference předsedů výboru konference předsedů. A ještě vás chci informovat jednu, o jedné záležitosti na žádost italských kolegů o ověření právní situace v souvislosti se zákonem Severino proběhla diskuse s právní službou a oni došli k jasnému závěru, že by měli vyčkat něco, co je podobným případem před eh, Soudním dvorem a Evropským soudem lidských práv a budeme muset tedy ještě vyčkat na odpovědi a na rozhodnutí, která nám pak umožní přesněji reagovat. Také jsme se shodli, že nabídneme stanovisko k Evropskému fondu pro strategické investice, takzvaný Junckerův investiční plán, a to bude přiděleno EPP. Tím končím bod 5 na pořadu jednání a ráda bych se přesunula k bodu 6, což je stanovisko Sylví Gular, jež proběhla první výměna názoru. Prosím, Sylví, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěla bych skutečně e, poděkovat e, stínovým zpravodajům a všem těm, kteří přispěli prostřednictvím svých pozměňovacích návrhů. Maličká poznámka k metodologii. Myslím si, že ve zprávě AFKO jsme silnější, když se soustředíme na ty aspekty, které jsou specificky institucionální, procedurální, právní a právě v tomto duchu bych e, si dovolila vám předložit kompromisní pozměňovací návrhy, Eh, chtěla bych také říct těm, kteří tady nebyli, eh, že včera pan Draghi, eh, před, předseda Evropské centrální banky, řekl, že zase znovu tady bude to dělení mezi čtyři předsedy. Začalo to v roce 2012 a pan Draghi požádal výslovně Evropský parlament, aby přispěl k tomu, co eh, a já si teda přiznám, že se mi ten termín moc nelíbí, eh, by se dalo nazvat skutečná eh, hospodářská a měnová unie. Stínoví zpravodajové se minule kvůli času nedostali ke slovu, tak teď snad ano. Jsou tady určité body konvergentní, velice rychlé. Myslím si, že všichni souhlasíme s tím, že je třeba, aby tady bylo nutné skládat účty z rozhodnutí, posílení komunitární metody je další bod, ať už se jedná integrace do eh, smlouvy toho, co je mezivládní, nebo eh, co se týče eh, vůle, aby demokracie byla prohloubena tam, kde je to Eh, samozřejmě eh, v rámci eh, daných pravomocí. Myslím si, že několik pozměňovacích návrhů v tomto směru bylo formulováno. Je to konvergentní přístup, aby parlament si toto vzal na starost, něco, co jde napříč frakcemi. Myslím si, že ohledně investic můžeme také říci, že tady je trošičku konsensuálnější přístup. Náklady, které jsou předmětem určité finanční disciplíny a já si myslím, že je mnohem e, užitečnější, e, abychom se zabývali tím, co udělat pro to, aby ty e, ta pravidla opravdu platila, byla uplatňována, spíš než si vymýšlet nějaké flexibilnější postupy ale ještě se podíváme na to konečné znění. Pak je tady otázka, která v tomto výboru asi často zaznívá. Pan Gualtieri eh, se zabýval obdobným tématem v minulém volebním období. A já se také kladu otázku, zdali se bavit o změnách eh, smluv či nikoliv. Já si osobně myslím, že ano, Jistě je třeba využít všeho toho, co nabízí stávající smlouva. Nicméně Měli bychom eh, si dát v tomto směru trochu určitou šanci a určité věci se již dějí. Analytická e, zpráva od pana Junckera e, na minulou radu, pak je tady apel pana Draghiho, zdá se, že pan Schulz bude v celém tomhletom e, také hrát svou roli a myslím rovněž, že mandát, který by měl náš předseda na sebe vzít a inspirovat práci čtyř předsedů, Eh, by měl být předmětem schody parlamentu. Eh, já mám jednu otázku a doufám, že se mi podaří vás postupně přesvědčit. Eh, ta se týká skutečnosti, že s měnovou a hospodářskou Eh, unii žijeme v situaci, která je naprosto eh, odlišná od eh, zbytku našich komunitárních pravidel. Já se ptám, zdali jsme opravdu v nějakém komunitě práva, zdali je dobré, aby prostě soudní dvůr byl naprosto vyňat. To se týká hospodářské a měnové unie. Tam soudní dvůr prostě není přítomen. Jsou tady žaloby pro nečinnost, které se eh, realizují, když stát neplní své povinnosti. Ale pak jsou tady také eh, žaloby pro neplatnost. To, neznamená, to znamená, že můžeme určité rozhodnutí spochybnit. A vidíme teď eh, určité věci s vytvořením trojky. Trojka není postavena na nějakém právním základu. Pokud by tady byly nějaké žaloby pro neplatnost, tak tam pak už můžeme začít něco dělat. A můžeme tak e, vidět i u určitých dalších rozhodnutí, které se týkají státu. Myslím si, že právní stát, jako je Evropská unie, e, prostě se nemůže obávat toho, nemůže e, váhat a měl by vy ho, měl by skutečně Eh, jít cestou eh, případných žalob. A tady vlastně autorita politická je nadřazena soudnímu rozhodnutí a jsou jiné země, většina zemí, jestli ne všechny, kde to je úplně naopak. Podívejme se na Německo a vliv a, pa, a postavení jeho ústavního soudu. Takže takhle to vypadá z toho eh, krátkodobého hlediska, ale ze středí a dlouhodobého hlediska si myslím, že bychom měli hovořit o nedokonalém, neúplném charakteru charakteru právního e, státu. A e, pak ještě jedna věc. Už několik let se mi zdá, že naše diskuze kolem hospodářské a měnové unie se tak trochu tučí v krohu. E, otáčíme pořád ta stejná témata a začínáme být málo přesvědčiví. Takže asi tolik a počítám s vašimi příspěvky a s jejich obohacením naší diskuze. Děkuji Silvii. A myslím, že by to měl být Elmar Brok za EPP. Elmare, chcete si vzít slovo jako stínový zpravodaj k Sylvii? Děkuji. Paní předsedkyně, já bych eh, poděkoval Silvi Kulár za předloženou zprávu. Myslím si, že je to jedna z velice důležitých otázek, eh, které musíme eh, vyřešit ve výboru. Musíme se postarat o to, abychom opravdu v ekonu také se na to podívali. Předem bych poznamenal, že úkolem AFKA je stanovovat ústavní rámec Ehm, nějaké otázky stačí, kde je třeba ho nově nastavit, kde je třeba nějaké nové kroky. A tohle není otázka eh, socioekonomického eh, směrování Evropského parlamentu. To není naším úkolem. Já si myslím, že to ostatně eh, otázka, o které budeme hovořit u, té, u těch zpráv Pressy Brock Verhofstadt. Nebavíme se v této debatě o tom, jestli je to spíš sociální nebo eh, eh, konkurenční eh, záležitost. To není otázka. My bychom měli skonstatovat, jakým způsobem pro překonání krize můžeme používat další instrumenty Evropské unie, jak můžeme zajistit, aby při překonání krize byly zařazeny do komunitárního práva, aby se pokračoval eh, mezivládně, například eh, zařazení fiskálního paktu. A myslím, že přesně v té eh, oblasti, kde je dokument čtyř předsedů, kde se tohle přesně rozebírá, jsme dali jasně najevo, jakým způsobem evropské parlament, Evropský parlament a národní parlamenty jsou odstraňovány a jak se to institucionálně řečí. A já si myslím, že tohle je příslušný předpoklad. Ten eh, obsahový rámec je ve smlouvě stanoven. Máme čem článek o sociálně tržním hospodářství, o solidaritě a o konkurenceschopnosti a sociální spravedlnosti. Je tam eh, celá široká škála, není to jedno nebo druhé. Čili tady máme eh, jasné smluvní východisko, které, myslím, v Lisabonské smlouvě je mimořádně vyvážené a na to, toho bychom se měli držet a neměli bychom to na té či oné straně mluvit měnit. Myslím si, že to by mělo být docela jasné. Pro mě je tato otázka důležitá. Eh, otázka je důležitá, jak při překonávání eh, krize sladíme eh, fiskální solidnost, strukturální reformy a růst. Strukturální reformy budeme moci podpořit. Protože oni jsou také pomůckou k dosažení růstu. Jakým eh, způsobem toto lze strukturovat tak, eh, aby se zúčastnili eh, parlamenty? Já si myslím, že jsem předložil návrh k paní k návrhu paní Gulár, který se týkal evropského semestru. Je to doplnění nikoli, nic proti tomu. Myslím, že teď už tam máme určitá slabá místa, to už jsme věděli předem při konzultaci, jako parlament jsme to skonstatovali a dohodli že při eh, sestavování doporučení pro jednotlivé eh, země a průzkumu teda těch přehledů o eh, růstu výročních nemáme účast parlamentu na stanovování těch obecných zásad, guidelines. A já si myslím, že komise by měla být zavázána prostřednictvím obecných zásad přihlížet k spolerozhodující role parlamentu. Ty eh, obecné zásady mají eh, platit pět eh, let třeba a jsou tam obecné věci, říká se tam, jaké oblasti by se měly specificky přepracovávat. Já bych to posoudil tak, že, ty, že ta doporučení se týkají tisíce věcí, nezajímá to žádný členský stát a není tam tedy dostatečný tlak proto by jsem tam měl eh, soustředit na 5-6 důležitých věcí. To se mi zdá mnohem efektivnější. Nicméně tohle je obsahová otázka pro Ekon, ale my na to můžeme poukázat. Myslím si, že eh, tyhle eh, obecné zásady je třeba o nich spolu rozhodovat. A pokud jde o doporučení pro jednotlivé země, tak členské státy mohou dojít k závěru, nebo dochází k závěru o tom, jakým způsobem implem, před, předpokládají implementaci těch navržených doporučení. A my si myslíme, že k tomu je třeba zohledňovat dvě věci. Za prvé, jakým způsobem Evropská unie může vydávat podněty, aniž by se mohla dostávat k morálnímu hazardu, k um, uh, provedení takových doporučení, ať už prostřednictvím regionálních fondů eh, nebo eh, doporučení nebo nějakých, nějaké evropské pomoci, dodatečných fondů. Prostě takto eh, cíleně může přispívat k konkurenceschopnosti. I v těch oblastech, kde jsou národní pravomoci, ve většině případů v evropském semestru jde o národní odpovědnost národní působnost, trh práce, systém sociální zabezpečení, eh, právo stávkovat. Eh, ve většině států tohle není ani státní úloha, ale úloha sociálních partnerů. Čili to jsou oblasti, eh, kde Evropa nemá žádné pravomoci. Ale jakým způsobem Evropská unie může dávat podněty k tomu, aby se to dělalo v jednotlivých zemích? A, a tam jde o to, kdo za to je na dané úrovni odpovědný je třeba do toho zapojit národní parlamenty. Zatím jsme říkali, že tady máme národní reformní programy a předkládáme je daným zemím a takový národní reformní program by měl získat podporu národního parlamentu. A tímto způsobem na obou úrovních by došlo k parlamentní účasti. Souvisí to také s představou paní Gulár abychom neměli eh, smíšenou eh, působnost. Měli bychom vytvořit eh, takovou pozici, aby každý měl odpovědnost na své úrovni. Já si nemyslím nic dobrého o. Máme tady tu otázku společné konference podle článku 13 fiskálního paktu. Těch závěrečných mechanismů. Prostě ty kompetence se nemění. Parlament se účastní i když padne rozhodnutí, i když nepadne rozhodnutí. Evropský eh, parlament se musí držet obecných eh, zásad a vstupovat do nich. Eh, rozhodnutí o těch jednotlivých implementačních programech pro doporučení je ve většině případů na národních parlamentech a proto je třeba tam zapojit. A pokud navrhneme takovou strukturu, můžeme také vyvolat, tedy odbourat celkem velkou nedůvěru národních parlamentů v nás protože tady jim zůstávají pravomoci. A já si myslím, že tak to můžeme koordinovat hospodářskou a měnovou politiku a, a legitimovat tuto koordinaci. A tato koordinace, která musí být mnohem silnější, a je to úloha vlastně e, v rámci této zprávy také e, mm, e, zajistit legitimitu tam, kde zatím není. A já si myslím, že to je důležitá věc. A znovu bych vyjádřil, že bohužel jsem eh, eh, podal eh, pozměňovací návrh, který obsahuje určitý, určité přehlednutí, ale takže já ho stáhnu. Bylo to, tenkrát se nám to nepovedlo v, na konventu to vyřešit, tam, dá tam odpovědnost Evropského soudního dvora, takže bychom měli tuto příležitost použít k tomu, abychom poukázali na to, že tady nemáme nějaký prostor bezpráví. I tady samozřejmě eh, Evropský soudní dvůr musí mít eh, působnost, aby eh, nevznikly nevznikl, nevznikla oblast neupravená právem. A já předpokládám, že paní Gulár se s tím shodne. Možná bychom se znovu o tom mohli shodnout s kolegy ze sociálně pokratické frakce, kde jsou hranice toho vnitřního nastavení. Já si myslím, že jsou tam některé věci, které lze považovat i ze strany socialistů za uh, uh, správné. Ovšem otázkou, uh, otázky jsou někde, někdy, uh, někdy jsou to spíš otázky obsahové a nikoli otázky ústavní. Jinak si myslím, že tady je zajímavá myšlenka paní Gulár, která souvisí s uh, definicí investičních výdajů a spotřebních výdajů. Mm, mm, u definice mm, toho, defici, toho deficitního Prahu podle mástejských kritérií si nemyslím, že dává smysl eh, rozlišovat mezi eh, spotřebními a eh, investičními výdaji. Dluhy jsou vždycky dluhy, ať je děláte z jakéhokoliv důvodu. A když se dostane člověk do takové fáze, tak eh, ta pravidla by potom nebyla tak přísná pro investiční eh, výdaje. A to může vést jenom k tomu, že normální eh, rozpočet by měl větší čas na spotřebu a zbytek se řekne, že zbytek je prostě na investice. To je velice nebezpečné. Ale ke zdůraznění té hodnotnosti rozpočtu samotného, aniž by bychom eh, tím eh, ovlivňovali eh, ten daný práh zadluženosti, tak je rozlišování mezi spotřebními a investičními výdaji velice důležité. Protože každý rozpočet má nějaký, nějakou investiční část a čím větším vhodnější pro budoucnost. Protože čím více investic, tak tím to, ten stát bude životaschopnější do budoucna. To je věc, eh, o které se ovšem musíme ještě dál bavit. Děkuji. Eh, Za socialisty Pedro Silva Pereira. Děkuji, paní předsedající. Rád bych začal poděkováním eh, paní zpravodajce, paní Sylvie Kulár, za její práci a za e, snahu dobrat se kompromisu v této významné záležitosti. Také chci vyjádřit, že sociálně e, demokratická frakce je připravena i nadále se podílet na úsilí e, tento kompromis najít. Za druhé bych rád zdůraznil, že sdílíme tu základní premisu paní zpravodajky, vzhledem k tomu, že by se tento náš výbor měl především soustředit na ty oblasti, které spadají do jeho pravomoce, to znamená na záležitosti ústavní a institucionální. A vzhledem k tomu, že věříme, hledíme s důvěrou E, na práci e, vykonanou výborem Econ a je to paní e, Perváš Beres, která je zodpovědná za tento dokument, tak toto jenom posiluje. Chci také říci, že jsme předložili určitý počet pozměňovacích návrhů, přesně 12, a nějakých 42 pozměňovacích návrhů, to je dohromady, 12 z nich je tedy našich ale to neznamená, že tady je nějaká eh, to neznamená, že tady je nějaká eh, velká, eh, velké množství nevyřešených problémů. Spíš naopak. Nám jde o to, aby se Eh, z projektu hospodářské a měnové unie vyňali ty hlavní prvky, abychom se na tyto hlavní prvky soustředili. Chtěli jsme vyjádřit eh, víru, že budeme mít takové nástroje, které zajistí fiskální kapacitu a také, že najdeme eh, nástroje finanční pomoci, které budou zároveň respektovat i tu sociální dimenzi, o, kterých, o které je rovněž o které se rovněž smlouva opírá, ale to znamená silné instituce a demokracii, což je v tuto chvíli ten slabý článek celého procesu. A my se domníváme, že náš přístup se musí soustředit právě na posílení té demokratické legitimity. A z toho důvodu většina našich předložených návrhů jde tímto směrem a chceme specifikovat tu to doplňkový příspěvek Evropského parlamentu do tohoto procesu, protože eh, chceme zajistit, aby to byla ta demokratická legitimita, která se dostane jako součást do hospodářského vládnutí. Tady jde také o to, jakým způsobem eh, jsou eh, pravidla zaváděna do právního systému Evropské unie. Jedna z věcí, eh, kterou zmínila paní zpravodajka jako významnou, je eh, potřeba takových nástrojů, které dají větší hodnotu komunitární metodě a eh, zajistí větší míru odpovědnosti na té komunitární úrovni. Ale já myslím, že musíme jít ještě dál. Týká se to i způsobu, jak je vykládána eh, rozpočtová flexibilita. Nechci tady probírat všechny pozměňovací návrhy, které jsme předložili, ale v nadcházejících několika dnech by se, měl konat, eh, by se měla konat schůzka stínových zpravodajů a já doufám, že dospějeme ke kompromisu. Ale dovolte zmínit dva body, o kterých se domnívám, že jsou důležité a které se vztahují k tomu, co řekla Sylvie Goulart před okamžikem. Za prvé, Jde o otázku toho, zdali potřebujeme více a zdali potřebujeme či naopak více pravidel. No, já si myslím, že to je e, falešná dichotomie. Ve skutečnosti je tomu tak, že pravidla fiskální politiky a pravidla hospodářského vládnutí hospodářské zprávy umožňují, obsahují určitou marži, určitou flexibilitu, když se jedná o rozpočtovou politiku oč eh, bychom teď měli usilovat v této fázi, je o eh, správné, vhodné využívání těchto pravidel a eh, opřít se o tu míru flexibility, kterou obsahují víc než, do minulosti, než v minulosti. Evropská komise konečně tento E, nutný krok e, uznala a učinila i některá opatření směrem k jeho využití. Takže tady nejde o to být proti pravidlům, jde o to využívat pravidla, která máme, abychom z nich využili maximální množství flexibility v tom rozpočtovém slova smyslu, který můžeme. A to je tedy to klíčové. A z právního hlediska rozpočtová flexibilita Především, když se to týká e, uplatňování e, klauzule o investicích, to je něco, co se musí znovu promyslet. Musíme znovu promyslet celý tento proces. Především e, v takzvané korektivní části celého balíčku, celého paktu protože já si myslím, že tady vzniká problém, když se dostaneme k principu rovnosti. Jistě, jsou tady určité členské státy, které se soustředují na tu část prevence a pak jiné na eh, ten eh, na tu korektivní část a vidí věci z odlišné perspektivy. A podle mého názoru musíme zajistit, aby odlišnosti v přístupech, které eh, vlastně uplatňujeme, byly přiměřené eh, ekonomické realitě protože když tady máme co dočinění s evropským projektem, tak to musí být vykládáno opravdu tím korektním způsobem, když se dostaneme k té investiční eh, klauzuli. Tady jde o to, eh, jak využívat eh, finanční prostředky Unie, které by zajistily větší solidaritu, ale zároveň i větší příspěvky ze strany států do těch komunitárních zdrojů. Tady vlastně hovoříme o dvou různých způsobech, které, eh, kterými evropské členské státy přispívají, ale tady jsou velké rozdíly a velké rozdíly jsou rovněž eh, v uplatňování tohoto pravidla. A nejde o to, zdali jsou to státy, které se spíš soustředí na tu korektivní část anebo eh, na tu část druhou. E, otázka rovnosti zacházení je opravdu důležitá. Budeme o tom ještě muset hovořit a mluvím o tom právě v souvislosti s investicemi. A úplně na závěr dovolte ještě jednu poznámku. To e, se týká případných změn smlouvy. Sylvie Goulart e, tady trochu trvala na tomto přístupu zdůraznila eh, tu možnost eh, navrhnout změny ve smlouvě a řekla, že v rámci toho, co patří do pravomocí našeho výboru, bychom o takovýchto eventuálních změnách mohli diskutovat. Nevím, jestli je tomu tak, ale ten návrh, eh, který byl učiněn, je takový chirurgický přístup k smlouvě, který zahrnuje i soudy, zahrnuje to, aby soudy kontrolovaly, zdali bylo vyhověno rozpočtovým ustanovením, případně aby, soudy, eh, aby soud eh, uplatňoval sankce, pokud by tomu tak nebylo. A jde o to posí eh, a otázka posilovat či ne hospodářské vládnutí, to nezdílíme všichni jako frakce. A tento názor není názorem S, frakce SND. Eh, prostě my si nemyslíme, že ten návrh, eh, tak jak stojí, eh, tak že by řešil ty problémy, které máme před sebou. Pokud jde o to změnit smlouvu, aby se zlepšila eh, hospodářská vláda, aby se zlepšila demokratická legitimita, tak to musí být mnohem, mnohem důslednější. Budeme-li hovořit takto dlouze, říká paní předsedající, eh, tak to všechno nestihneme. Budeme muset potom asi zrušit některé body na pořadu jednání. Už teď bychom měli být u dalšího bodu, takže prosím, eh, držte se kratších vystoupení. Pan Luke je tady, či ne? Barbara Spinelli za GUE. A co nejstručnější, prosím. Mm, Chtěla jsem poděkovat paní kolegyni, paní Gulár. Já souhlasím s jednou věcí. Eh, s tím, že eh, se točíme v kruhu, jak to ona říkala. A tady bych chtěla říct, eh, proč si myslím, že je třeba zdůraznit tu sociální dimenzi hospodářské a měnové unie. Chci to říct jednoznačně, protože si opravdu myslím, že se jedná o institucionální záležitost. Když hovoříme o sociálních eh, záležitostech, tak to tam patří. Každým rokem rada diskutuje o zaměření, o hlavních směrech, o hospodářské politice a stačí eh, eh, k tomu ještě přidat Eh, sociální eh, dimenze a stane se to hned institucionální záležitostí. Pak tady je ta sociální mapa a jde o to, že bychom eh, si dovedli představit takový jumbo typ rady, zdvojenou radu, která by byla ekonomická i sociální a proto jsem také žádala zrušení trojky. E, mimochodem parlament to také už navrhl. A úplně závěrem myslím, že tady je jedna věc, o které by bylo zajímavé se pobavit, a to je e, účast Evropského parlamentu a předsedy Evropského parlamentu eh, v práci čtyř předsedů. Ne, že bych snad chtěla parlament do toho nějak natlačit, ale myslím, že Evropský parlament by se měl stát eh, partnerem eh, těch čtyř předsedů, aby pan Schulz neměl svázané ruce těmi ostatními čtyřmi. Děkuji, to je všechno. Pascal Durand Děkuji, Barbara, za stručnost. Je Pascal Durand. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se pokusím co nejrychleji. Na úvod chci poděkovat Silvii za práci, kterou odvedla a za to, jakým způsobem se snaží správně argumentovat. Argumenty jsou podložené a za, vést tento dialog. Já mám vždycky takový problém, pokud zůstáváme, co se týče ústavní, ústavních principů, tak mám problém s oddělováním hospodářských od sociálních aspektů a pokusím se vysvětlit, že se to někdy odděluje od globálního důvodnění. Prostě nemůžeme tyto otázky od sebe oddělovat, jsou vzájemně provázány. Uh, a samozřejmě jinak by to zůstalo pouhým intelektuálním cvičením. Eh, já jsem nebyl eh, eh, zvolen evropskými občany proto, abych pouze normativně uplatňoval určitá pravidla. Musím to říct Silví s maximální úctou chápu její kroky, ale současně si myslím, a to je bod, který už jsem nastínil, že bychom mohli velice rychle nalézt soulad mezi sebou, že globálně spolu souhlasíme. Například problematika soudního dvora a jeho pravomocí, ti by mohli nepoliticky, ale pouze na právním základě eh, sankcionovat ty státy, které eh, si nepovedou dobře, eh, protože samozřejmě to je takové východisko, kde jsou problémy a můžeme to vše zanést do rovnováhy, protože pokud by byly stanoveny rozpočtové limity, rozpočtová omezení a byla akceptována na úrovni Evropy, to bylo jedně díky kontrolně, která e, probíhala a nechci narušit logiku, která byla zavedena. Řekneme, my jsme tam zavedli rozpočtová omezení, ale to jsou rozpočtová omezení, na kterých budeme ještě pracovat a můžeme říci, my e, jsme zavedli tato omezení, vy na nich můžete pracovat a teď vás budeme postihovat, pokud ta pravidla nebudete dodržovat. To jsou záležitosti, o nichž můžeme ještě diskutovat a já už dál o tom hovořit nebudu, protože si myslím, že to je téměř životně důležité pro Evropskou unii, pokud stanovíme pravidlo vyváženosti eh, a poté, pokud ty účty sečteme a vidíme, Eh, pouze hospodářsko-právní rovinu, tak je to problém, když eh, si uvědomíme, jak důležité je, aby EU našla rovnováhu a ta rovnováha se dá najít jenom v parlamentu, proto to vrací k parlamentu a proto se nebojím reform, ústavních reform, včetně reform smluv, eh, pokud tedy parlament se hraje svoji úlohu, bude mít tuto možnost a pokud se některé samo samozvané eh, organizace nebudou eh, jednat sami za sebe a bez nás. Děkuji, Silvi, prosím. Já budu velmi stručná. Za prvé děkuji všem za účast diskusy, budeme i nadále diskutovat a jenom eh, drobnou záležitost zmíním, nebudu zde o tom dlouze diskutovat, ačkoliv nechci nich vynechat. Samozřejmě já jsem nehovořila jenom o Eh, právních sankcí. Spíše jsem hovořila o tom, že je nedosažena povaha eh, právního státu v hospodářské a měnové unii. I ve vší úctě k politické unii, ale zároveň politika je mimo eh, možnost kontroly ústavnosti z hlediska platnosti smluv. A máte pravdu, Paskale, Eh, máš pravdu, že eh, máme otázky hospodářské a sociální, které jsou provázány, ale jsou další problémy, které narušují evropský duch. A to, že velice často si vlády berou závazky a ty pak nedodrží v praxi. A pokud bychom třeba sankcionovali někoho za vytvoření trojky, za to, jak trojka jedna, na druhou stranu někdy je tolik laxní, vidím tady takovou černou díru v té hospodářské a měnové unii a my jsme zcela jistě budeme dále dále pokračovat v diskusi a ta diskuse bude zajímavá. Musíme hlasovat 17. března, doufám, že se do té doby tedy dokážete skoordinovat a nalézt nějaké společné závěry. E, ano, a myslím si, že jistě bez sou, i bez soudního dvora se obejdeme a najdeme společnou řeč. Děkuji, nyní se dostáváme k bodu 9 na našem pořadu jednání. Mm-hmm. Dohoda TTIP, doporučení Evropské komise ohledně jednání eh, o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic, prosím. Děkuji vám. Děkuji vám. Já už dva týdny eh, pracuji eh, na stanovisko k, k TTIP a, a po výměně názorů se stínovými zpravodaji mohu, myslím, říct, že jsem předložil text, který se snaží dosáhnout koncenzu. Ten text eh, obsahuje ty hlavní eh, věci, eh, které se týkají toho, co komise by měla říci a může. Pokud je o jiné výbory a jejich stanovisko k tomuto tématu, zohlednili jsme některé další motivy z Lisabonské smlouvy k smlouvám se třetími e, zeměmi o obchodní politice, protože tady máme tak trochu rozšířenou zahraniční politiku a my jako e, parlament můžeme tady vyjednávat o takovýchhle věcech. Pokud jde o konkrétní věci, e, o obsahu z toho stanoviska, kterou jistě máte všichni před sebou, tak bych řekl, že jsme si všimli eh, jedné věci. Takováhle vyjednávání eh, si eh, vyžadá, vyžadují určitou důvěru a tím pádem transparentnost. A děkujeme tedy komisi za to, že vyjednává transparentněji a otevřeněji vůči veřejnému mínění. Například doporučení z ledna 2015, doporučení ombudsmanky k Eh, nastavení transparentnosti vyjednávacího eh, procesu. Je třeba eh, se dohodnout o TTIPu a je třeba upravit průběh vyjednávání, protože toto nakonec se bude muset do, schvalovat na úrovni zemí protože eh, pokud to tedy bude mít ovlivňovat vnitřní trh, nebo se to uzná za to. Já jsem přesvědčen, že pokud TTIP bude eh, podepsán, tak to eh, bude smlouva smíšené povahy a parlamenty se k ní budou muset vyjádřit. A proto čím dříve, tím lépe bychom měli vnitrostátní parlamenty zapojit do toho vyjednávání, abychom se vyhnuli situaci, kdy po úspěchu vyjednávání se nějaký e- parlament urazí a nebude chtít ratifikovat. A potom e, k e, registru transparentnosti, který by měl být povinný, tak aby tam byly všechny lobby, které ovlivňují TTIP a všichni víme, že jsou to velké hospodářské lobby. Ta část, která si myslím má velký význam pro náš výbor, jsou sice mm, mm, normy a nařízení. Tam eh, komise bude moci i jasně říci, jakou roli budou hra, bude hrát takzvaná poradčí, tak, poradčí rada, poradní rada, poradní sbor. Je důležité, abychom věděli, jestli ty doporučení eh, budou mít nebo nebudou mít závazný eh, charakter, protože jestli budou mít závazný charakter, tak narušíme ústavodárné procedury ze smluv. Také bych se chtěl vyjádřit k řešení eh, sporů mezi státy a investory. A systém ISDS. Je to vhodný nástroj k ochraně investorů a řada mezinárodních eh, smluv obsahuje takové eh, doložky, tak aby investice se k tím přistupovalo e, spravedlivě a bez diskriminace. Ovšem tento mechanismus musí být popsán takovým způsobem, aby to neohračničovalo e, schopnost e, vnitrostátních orgánů, zemských orgánů vytvářet vlastní ústavodárnou politiku, zejména pokud jde o sociální a ekologickou politiku. V žádném případě tento mechanismus řešení sporu nemůže omezovat ústavní práva a rámec pro členské státy. Budu vám k dispozici pro jakékoliv dotazy a samozřejmě eh, čekám na eh, pozměňovací návrhy ze strany politických frakcí a, a eh, také podněty od stínových zpravodajů, kterým budu věnovat velkou pozornost. Děkuji. Teď Pedro Silva Ferreira ze socialisty. Děkuji, pane předsedo. Já bych také rád poděkoval paní zpravodajce za její práci. Už teď to eh, představuje velký pokrok eh, v hledání kompromisu mezi jednotlivými frakcemi. A myslím, že eh, nakonec se dostaneme do situace, kdy budeme schopni projednat několik pozměňovacích návrhů a dobrat se závěrečného kompromisu. Obecně řečeno, se eh, shodneme s tím tónem návrhu. Také eh, chápeme ten odkaz na ISDS, i když to ta formulace by mohla být ještě doladěna, protože myslím, že v tuto chvíli ve stávající eh, fázi vyjednávání zatím není schoda ohledně toho, jestli tyto mechanismy ISDS vůbec budou eh, používány a také odkaz na národní parlament by měl být posílen. Myslíme, že bychom měli posilovat ten eh, hlavní signál ve smyslu, to hlavní poselství, že eh, politika musí zůstávat ucelená. Máme určité pochybnosti ohledně způsobu, jakým eh, zpravodajem eh, navrhuje eh, registrovat subjekty do veřejného připomínkového řízení. Zvláštní registrace do daného jednání, nevíme, jestli je to nejlepší způsob, takže tam se budeme pokoušet toto opravit. Nevím, jestli tady Markus Preco není. Potom Charles Gerns také ne, Helmut Scholz také ne. Pascal Dirán je tady, prosím. Děkuji, paní předsedající. Já mám pocit, že si beru slovo nějak příliš rychle, nejsem na to takhle zvyklý. Dovolte tedy, abych nejprve zdůraznil, do jaké míry byla vaše práce, pane zpravodaji, prací objektivní. Myslím si, že eh, opravdu eh, stavíte náš výbor eh, na cestu konstruktivního stanoviska a stanoviska možného. To znamená, že to není něco, co by vzbuzovalo polemiku, ale naopak přináší velmi dobrý příspěvek. Je mi líto, že Eh, máme odlišné názory ohledně ISDS, protože jinak bych snad řekl, že s vámi ve vašem stanovisku souhlasím. Tam, kde se jedná o regulační spolupráci, máte pravdu, transparentnost a rejstřík opět eh, mohu podepsat, takže to vnímáme stejně. Jediná věc, která nás dělí a tom budeme muset hovořit, protože si myslím, že to opravdu něco takového vyžaduje, je právě eh, ten eh, bod ISDS, ten bude hrát zásadní roli při tom, jestli budou evropské eh, evropští občané tyto věci schopni přijmout. Environmentální normy, to si myslím, že je jasné, to musíme chránit, to je v samém centru systému evropského práva. Ale francouzský například eh, eh, právní systém psaného práva, eh, co se týče třeba kapacity soudce do toho vstupovat a celé nezávislosti sou, mm, soudnictví. Vezměme si teď, že půjde o nějakých 40 veškerého světového obchodu. Nemyslím si, že je vůbec možné, aby tyto normy eh, nějakým způsobem nevza, ne, ne, ne, nespracovávali ti nezávislí soudci. To prostě budou muset. Já ovšem nejsem e, proti ISDS jako takovému. Tam nevidím to ideologicky, ale pokud eh, to vnímáme jako americkým pohledem, že jednoho dne mohou být ti právníci advokáty, druhý den soudce, to je prostě naprosto nekompatibilní s naším justičním systémem, s naším vnímáním práva. Takže tady si myslím, že budeme muset spolu asi hovořit, budeme muset eh, prostě ty věci ještě probrat, protože tak, jak to ISDS vypadá teď, je pro nás nepřijatelné. Fabio Castal tu také není, takže teď Mike Ruiz, prosím. Ano, děkuji. Pan Gerenc tu není. Já jsem chtěla poděkovat eh, panu eh, Poncovi za to, co vytvořil. Je to velice niancované, ta práce je objektivní, velmi objektivní, daří se slučovat, eh, slaďovat pozice. My jsme předložili pozměňovací návrhy, vy jste zmínil některé důležité věci. Ano, eh, je třeba, aby eh, se národní parlamenty účastnili, aby to bylo celé eh, přístupnější. Jistě budou ještě pozměňovací návrhy, které předložíme a jiní opět také, ale nevidím tady nějakou velkou, nějaké velké rozpory, ale přes vaše veškeré úsilí se tady ještě některé otázky vyskytují a každopádně je zapotřebí vždycky brát v úvahu eh, veřejné právo a eh, určitá část dokumentů, které byly zatím eh, důvěrné a které tedy nejsou pří, vstupné, ty by měly být odtajněny, tak aby jsme mohli veřejnost informovat eh, opravdu eh, velice objektivně, aby tady nevznikaly nějaké mýty, nějaké eh, všelijaké úvahy. Každopádně děkuji, udělal jste skvělou práci. Předsedající, děkuji a teď Andrej Plenkovič. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně Hübner, děkuji Pan Gonzálesi za váš návrh stanoviska je velice konsistentní a dobře definuje ty hlavní eh, body, které se vztahují k eh, pravomocem našeho výboru je nutně zapotřebí, aby Evropský parlament měl více informací ohledně TTIP i ohledně ISDS. Myslím si, že evropští občané, eh, evropské odbory, evropská občanská společnost jasně artikulovala určité pozice, určitá stanoviska, určité obavy. Eh, tady si myslím, že je třeba to se ze zřetele a vy jste se k tomu také postavil ve vašem stanovisku. Ohledně transparentnosti, ano, závazný rejstřík, to je podle mého názoru opravdu velmi důležité a všichni zúčastněné strany, a e, vlastně celá ta veře, to, to veřejná konzultace, e, to je důležité a je třeba, aby všichni měli možnost se vyjádřit. Podle mého názoru je TTIP opravdu nejambicioznější strategický e, typ smlouvy ohledně obchodní Eh, eh, výměn eh, pro 21. století s partnery ze Spojených států a musíme tedy udělat všechno pro to, aby se realizovala tato smlouva. Keo Tandemans, prosím. Bohužel řečník nemá zapnutý mikrofon. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, se připojil eh, k obecnému tónu zde, že je to eh, velice vhodná zpráva a je to pomocně omezená věc. Je třeba, abychom do toho nedali příliš mnoho věcí, je třeba zaměřit se na ty základní jednoduché ústavní záležitosti a je dobré, že to doporučení nechce náš výbor příliš rozšiřovat a dává prostor dalším výborům, aby se do toho eventuálně posoudili pustili. Já tady souhlasím s tímto. Chtěl bych říct, že pokud jde o nás, tak eh, eh, možná, že tam, sem tam přijde nějaký eh, návrh, například v rámci Libe mm, vedle daty bez, da, bezpečnosti a zdraví tam dát ještě věci ochrany dědictví a kulturního zájmu to je důležité, abychom upravili, ale pro nás tam zatím nikde není upraveno v tomto parlamentu a je tedy třeba hovořit také o ochraně národního jazyka jako legitimním druhu. Budu to muset ještě dále rozpracovat, možná tady, e, možná v jiném výboru. Nicméně e, obecný tón té zprávy mohu podpořit. Děkuji. Děkuji vám. Elmar Brok je další. Paní předsedkyně, já bych poděkoval uh, panu uh, eh, zpravodaj. Myslím si, že jeho návrh jde uh, správným uh, směrem a myslím si, že můžeme na tomto základě dobře pokročit a doufám, že se to pokročí. Myslím, že není úlohou tohoto výboru, ale přesto eh, toto, ale chci se k tomu eh, vyjádřit. Myslím si, že svobodný obchod je eh, pro Evropskou unii něco pozitivního. Máme tady přebytek zahraničního obchodu, mimochodem i vůči USA. A mysluplné odstranění tarifních a netarifních překážek by určitě podpořilo růst pracovních míst. To je nesporné a proto si myslím, že je důležité o tomto, protože jinak se mm, bavíme o tom, co je nebezpečné a co se nesmí dělat a e, vyvolává to e, falešný dojem poněkud. Pokud je o transparentnost, tak pan Ponza e, mm, to už vyjádřil správně a sice nemůžete všechno odhalit na trhu. Když si můžete předem před vědnávými přečíst, Eh, o tom, o čem se bude vyjednávat a vyjednávací partner se zdoví, tak už jste prohráli. Takže eh, správná debata, parlamentní eh, kontroly a diskuse je vhodný přístup. A musíme si připustit, že tady máme grémium expertů, jsou sociální svazy, ekologické svazy, zájmové svazy, odbory a tak dále, kde jsou informovány o průběhu vyjednávání. A jsou tam také příslušné výbory parlamentu a, a poslanci. A ještě by se to dalo zlepšit. Pokud je o národní parlamenty, tak to není náš problém. Národní parlamenty eh, mohou být informovány o svých národních vlád. Ty jsou informovány o průběhu vyjednávání a je úlohou národních parlamentů a nikoli nás eh, zapojovat do toho národní parlamenty. Já si myslím, že to je velmi zásadní otázka tady eh, je třeba si ty pravomoci eh, jednoznačně rozdělit. A potom je tady eh, zajímavá otázka po rozsudku Evropského soudního dvora k těm otázkám Filipín. Do jaké míry je to smíšená obchodní dohoda nebo dohoda, která se do značné míry týká pravomocí Evropské unie? Otázkou je, jestli se to musí být ratifikováno jenom v Evropském parlamentu, ale nebo i v ostatních 28 parlamentech, nebo dokonce ve 40. Jenom v Belgii jich je totiž 7. A, a to má také a, e, a, e, souvislost s e, šancemi, aby to vůbec prošlo. A proto to definici smíšeného a nesmíšené dohy, dohody tady musí být a, byla by to zajímavá otázka po právní stránce a bude jistě významná pro náš výbor. Potom eh, k tomu rozhodčímu řízení. To si myslím, že eh, už máme nějakých 130-140 eh, případů, které z 60-70% podávají evropské podniky. A mělo by to být jenom pokud jde o diskriminaci a nediskriminaci toto rozhodčí řízení nemá žádný vliv na legislativní eh, působnost. Legislativní pravomoc parlamentu eh, na obou stranách parlamentu musí zůstat eh, zcela volná. A to také tvrdí americký kongres. Ty je připraven s námi o tom i jednat s vůdcem senátní většiny Hečem jsme toto vyjádřili. Nikdo by neměl eh, věřit, že parlamenty, eh, které ratifikují toto, by byly připravená eh, vzdát svoji legislativní pravomoc si vůči rozhodcům. A myslím si, že tady už vznikl jednoznačně nezbytný tlak toto promítnout do té smlouvy. Ale myslím si, že je správné, aby podniky, nebo řeknu to takhle, když v Evropě eh, děláme nějakou legislativu o ochraně životního prostředí, tak tyhle eh, zákony evropské a americké eh, musí se týkat evropských a amerických podniků stejně. Musíme se postarat o to, aby to nebylo k přítěži jen těch evropských podniků například. O, jenom, jde jenom o tohle. Aby mezi mm, investicemi Eh, amerických firm eh, v Evropě a evropských firm v Americe se nedělal žádný eh, rozdíl. Nemůžeme to nechávat na jednotlivých státech. Protože ty zákony se vždycky budou týkat legislativy dané země. Čili ten, kdo, ten, kdo zžaluje, by vždycky prohrál. Myslím si, že ty eh, strašné náklady eh, nějaké právní bitvy eh, v Americe byly obrovské a stejně by to bylo předem prohrané. Čili z tohoto ohledu se opravdu musíme zaměřit, jak to má být omezené na otázku diskriminace a nediskriminace. A ehm, měli bychom toto, ty pochybnosti odrazit, odradit a odrazit, pardon. A potom eh, poslední věc, která eh, se musí dostat více do veřejné debaty. A už se o tom eh, kriticky hovoří, ale není známo, že tato dohoda musí být ratifikována Evropským parlamentem. A, a zpravodaj by možná mohl jasně vyjádřit, že jakmile tato dohoda bude vyjednávána, vyjednána a máme tady slyšení a, a tak dále, a postaráme se o to, aby eh, o zájmy občanů byly eh, hájeny v veřejné debatě. A jedině potom pro tu dohodu budeme pozitivně eh, hlasovat. Myslím si, že ty občané by se ti mohli ujistit, že to nevyjednává za ně komise, ale bez nás už to nejde od roku 2010 a proto to bude ve prospěch občanům. Tečka. Děkuji, Pavlo Ranč. Ano, děkuji vám, paní předsedající. Já bych chtěl eh, vysoce poděkovat eh, kolegovi Gonzálesovi. Myslím si, že text, který připravil, je opravdu vyvážený a eh, správně koncipovaný. Jediná obava, kterou mám, je tato. Ono to zaznělo celá, eh, v celé řadě národních diskuzí. Jedná se právě o to řešení sporů. Já souhlasím s Elmarem, že pravděpodobně eh, konflikt není až tak s exekutivou, ale myslím si, že tady můžeme hovořit o určité ztrátě důvěry eh, v systém arbitrážních soudů, pokud by vznikaly případ od případu a veřejnost se obává, že velké firmy mohou eh, tyto arbitrážní soudy využívat proto, aby změkčili určitá pravidla, či aby nastavili určitá pravidla nová. A to je asi ta největší obava. Mám takovou představu, možná trochu ambiciozní, ale myslím, že máme určitý systém, který bychom mohli vystavět. Mohli bychom vlastně vytvořit něco jako permanentní arbitrážní soud. Stálý arbitrážní soud či systém stálých arbitrážních soudů, které by vždycky vznikaly podle potřeby. A to by dali jak Unii, tak Spojeným státům možnost, aby se podívali na vytvoření této instituce pak by tam prostě byla rovnost, co se týče e, těch pravidel a také by tady byla rovnost co do výběru, výběru členů e, těchto arbitrážních soudů a zároveň bychom vytvořili instituci, která by tak jakoby propojila, dalo by se říct ústavním způsobem, Evropskou unii se Spojenými státy. Já nevím, jestli je toto tím pravým místem pro formulování takto ambiciozního návrhu a zdali je ten návrh vůbec proveditelný, protože ta jednání teď probíhají. Ale myslím si, že to je taková, takové řešení jakoby na půl cesty. Není to čistá arbitráž, což je princip, který je opravdu těžko stravitelný pro celou řadu eh, členských států Unie. A za druhé, to zase není až tak strašlivě rigidní, jako kdyby to byla eh, otázka státních, eh, vnitrostátních soudů, které by to rozhodovaly. Protože tam se nedá hovořit o nějakém rychlém průběhu a totální nezávislosti na vládách protože jsou to hodně často státní zájmy, o které jde v takovýchto případech. Pokusím se promyslet nějaký případný pozměňovací návrh, který bych vám mohl předložit, ale opravdu si myslím, že to by znamenalo krok ku předu. Mít takový stálý arbitrážní soud. Není to ostatně nic nového. V Hágu už něco takového existuje. A to by byl orgán, který by mohl dát důvěru, vnuknout důvěru především evropským členským státům, protože v Americe jsou otevřenější vůči těmto arbitrážním řešením. E, minimálně se na to nenahlíží stejně. Předsedající, děkuji. Máme tady Žána Šardyhause z Evropské komise. Požádám vás, abyste hovořil stručně. Děkuji vám, paní předsedající, děkuji zpravodajovi za připravený text, dvě, tři poznámky, mohla bych něco možná vysvětlit nebo vás trochu uklidnit. Váš odkaz eh, na radu eh, o regulační spolupráce. Je to prostě orgán, který má spolupracovat, ne eh, rozhodovat. Je to v samotném názvu zakotveno to je zcela jednoznačné a rozhodně tento e, orgán nebude nějakým způsobem narušovat e, smlouvu či pravomoce e, na straně Unie či amerických orgánů. Prostě to bude rozhodováno stejně jako teď akorát vlastně připojujeme jednu takovou vrstvu spolupráce mezi těmi regulátory, aby mm, bylo možno zjišťovat průběžně, zdali dochází eh, k určité konvergenci, ale samozřejmě úroveň ochrany tady bude podle toho, jak to uznáme za vhodné. A ještě druhá poznámka k ISDS. My v komisi si dobře uvědomujeme, že to je téma citlivé, Eh, došlo také eh, k určitým zneužitím toho systému a my pracujeme na tom, abychom se jim vyhnuli. Co jsme již v dohodě s Kanadou eh, navrhli? Je to naprosto modernizovaný systém ISDS, který nemůžeme vůbec srovnávat s typem eh, ISDS, tak jak jsou zakotvena v bilaterálních dohodách, ve kterých jsou zapojeny členské státy. Za prvé jsme se snažili lépe definovat eh, ochrany, eh, standardy ochrany pro investory, takže je tady velmi jednoznačný soubor pravidel, kteří musí arbitrážní soudci aplikovat, nemohou improvizovat. Například v, ve smlouvě SETA s Kanadou je jasné ustanovení, které říká, že environmentální, zdravotní či jiná legislativa, která není diskriminační, nemůže být eh, uplatňována eh, před eh, soudem také jsme pracovali na složení eh, těch eh, tribunálů, na jejich transparentnosti. Ty tribunály musí fungovat stejně otevřeně jako normální eh, soudní platformy. Také jsme stanovili nové, nová etická pravidla pro ty jednotlivé členy těch arbitrážních soudů. Takže to je velký skok kupředu. A e, jak víte, měli jsme velké veřejné e, konzultace o e, TTIP a ISDS. Pracujeme na dalších myšlenkách, jak modernizovat ISDS a 18. března paní Malström přijde do výboru INTE a předloží první soubor těch myšlenek nových Jedna z těch myšlenek je také ustavit odvolací soud a tento odvolací soud by mohl možná časem vést k vytvoření jakéhosi institucionalizovanějšího systému arbitráží, tak jak to pan Lange také navrhl. Je to samozřejmě běh na dlouhou trať, protože to znamená obšírně se zamyslet nad logistikou, je to také otázka finančních prostředků. A poslední bod, transparentnost. Příští týden komise oficiálně odpoví ombudsmanovi, bude reagovat na ombudsmanovu zprávu. Celá řada e, doporučení ombudsmana již byla implementována, například všechny návrhy v textu, e, které jsme učinili e, američanům v kontextu z TTIP, tak to je k dispozici na webových stránkách, to se týká tedy regulační spolupráce a toho orgánu, tak jak byl Eh, navržen minulý týden. A nepochybně vás všechny vyzývám, abyste eh, se podívali na všechny citlivé dokumenty, které eh, dílíme s parlamentem a které jsou teď k dispozici v čítárně všem poslancům a potom někteří poslanci konkrétně z INTE mohou dostat i podobu tedy tištěnou těchto dokumentů. A my teď, jak jsem řekl, budeme brzy pracovat, brzy eh, zveřejňovat odpověď eh, ombudsmanovi a ta bude také k dispozici. Pan González, děkuji. Chtěl jsem všem poděkovat, všem stínovým zpravodajům a všem kolegyním a kolegům, eh, kteří se podíleli na vypracování textu této zprávy. Jde o eh, vlastně stanovisko, jde o určitou konzultaci a myslím, že děláme dobře, když říkáme, že tato zpráva musí opravdu patřit všem, musí patřit celému výboru, ne jenom nějaké většině uvnitř výboru. Takže já doufám, že ty pozměňovací eh, návrhy, které ke mně eh, najdou cestu, E, budou e, také obohacením a že nakonec bude mít e, stanovisko, které bude přijatelné pro všechny a užitečné pro všechny. Beru na vědomí, co řekl kolega Elmar, ale musím ještě dodat, že to musí být parlament, který dá tu zelenou musí se podílet na e, rozhodnutí, ale zároveň také obhajovat zájmy občanů. A já chci trvat na tom svém, e, na těch svých obavách. Jistě může to být smíšená dohoda, může to jít velice daleko, ale zase můžeme mít e, tady před sebou riziko, že to jeden národní parlament potopí, takže i proto si myslím, že je dobré, aby to všechny národní parlamenty také vzali za své, abychom je do toho zahrnuli. Otázka řešení sporů. Eh, mohl jsem o tom ve zprávě hovořit, myslel jsem si, že to bude lepší, když o tom v tom stanovisku budu eh, hovořit, protože to je věc, která před námi je, nemůžeme ji ignorovat. My jsme výborem, eh, který se k tomu staví tak či onak, ale nerozhodujeme. Byli jsme konzultováni. Nám přísluší určit, jaké konstitucionální limity musí tento systém, tato smlouva obsahovat. Můžeme říct, kde jsou ty hranič, hranice, kde jsou ty červené čáry, kam, za které už není možno jít. Jaké jsou ty parametry, které musí tento systém řešení sporů respektovat. A myslím, že se můžeme určitě nakonec shodnou. Děkuji všem za spolupráci. Uh, Ještě někdo uh, k TTIPu? Právě jsme dokončili debatu a tak mm, nevím, jestli protože lhuta pro pozměňovací návrhy je poměrně eh, štědrá, je to 5. března, takže myslím, eh, že bude ještě dost času eh, představit ty názory. Takže tím bychom neuzavřeli toto jednání, ale toto, takže lhuta 5. března, nevím, poledne nebo tak 6 večer, když tam není v eh, poledne. Dohodněme se na to. Ne, vy jste nám nepřipravili uh, papíry, tak uh, to prostě rozhodne politicky tady. A teď uh, odkládám bod 11. Prostě na to nemáme čas. Bod 10. S panem Ujezdovkem jsme se dohodli, uh, že to uvede ale tu debatu provedeme na příštím eh, zasedání, tak abychom získali určitý čas, abychom eh, ještě získali čas hm, předtím, než eh, přijde Libe pane Ujazdovský. Děkuji, paní předsedkyně. Jde o stanovisko našeho výboru pro výbor Jury ve věci uplatňování zásady asistence z leta 2012 až 13, pardon, čili se jedná o subsidiaritu a přiměřenost. Je to poměrně eh, eh, eh, věcná zpráva, hutná. Jde o to pozitivně se zaměřit na kontrolu ex ante, kterou provádí Evropská komise s ohledem na tedy zásadu subsidiarity. Musíme eh, uznat eh, vhodné působení informací eh, mezinárodními parlamenty a chceme zdůraznit tři postuláty. Protože tam v tom návrhu stanovisko jsou tři, v tom jsou tři tedy premisy. Za prvé je tady prodloužení termínu nad 8 týdnů pro národní parlamenty, aby měli více času na eh, seznámení eh, eh, s, s návrhy právních aktů a jejich vyhodnocení, které posílá Evropská komise tady. A dále je tady určitý pokus o vytvoření věcnějších, přesnějších hmotných kritérií posouzování právních aktů z hlediska principu subsidiarity řada odborníků eh, poukazuje na tento eh, problém. A potom je tady poslední věc, která souvisí eh, s naším dopoledním zasedáním. Také vyzývá tento návrh tedy, abychom více přilíželi k evropské občanské iniciativě, co by budoucí instrument tvorby právního řádu. Je to tedy eh, stanovisko, eh, eh, které je co nejhutnější a nejstručnější. Děkuji. Debatu budeme v debatě bude pokračovat v nadcházející období, nadcházejícím zasedání. V 5.45 tedy přijde Libe, takže to budeme projednávat příště toto. budeme hlasovat tedy v Avku 16. Eh, dubna. Jak jsem říkal, eh, bod 11 přeskočíme a můžeme eh, teď přejít k bodům 7 a 8 a máme hodinu na debatu o těch dvou zprávách. Já bych byla ráda, abyste to uvedli. Vy nemáte dokumenty, které byste nám předložili, ale chtěli jste nám co nejdříve říct, kterým směrem se chcete vydat. Takže to je smysl celé téhle debaty. Máme tady eh, jednu eh, zprávu eh, Mercedes Bresel Elmara Broka a potom je tady Chifr Hofstad, který jde za ráme stromy. Já nevím, jak to chcete udělat, jestli, kdo, kdo začne. Nejdřív si je poslechneme a potom tedy Chifr Hofstad. Uh, Prima. mohu začít. Eh, za prvé, ehm, chci vás aktuálně informovat o hodnocení, které jsme provedli společně s panem Brokem a s panem Frhoštatem. A to je něco, co vysvětluje mírný posun Tedy chtěli jsme nabídnout společnou úvodní poznámku pro obě zprávy, která by stanovila výzvy, které Evropskou unii v nejbližší době čekají. A také by to zdůraznilo, že některé z těchto úkolů lze eh, plnit s maximálním využitím smluv, zatímco jiné by si žádali eh, pozměňovací návrh změnu smluv. A proto by bylo potřeba pak hodnotit, eh, zda je vhodné použít novou umluvu anebo jiný nástroj, který je dostupný v rámci smluv samotných, tedy využít nové pravomoci parlamentu, které přicházejí v první zprávě, který ještě parlam, kterou ještě parlament nevyužil. A k novým hozeným rukavicím, které Evropská unie musí nyní zdvihnout, je také to, že jsme viděli eh, Lisabonskou smlouvu jako dokument, který se dlouho implementoval, protože je to smlouva plná příležitostí. A v zásadě z toho vyplývají dvě záležitosti. Za prvé hospodářská a finanční krize, která představovala skutečně těžké testovací období pro hospodářskou a měnovou unii. A také to ukázalo obtíže a limity smlouvy v této oblasti. A také je pravdou, že tváří v tvář k krizi některé členské státy v rámci Evropské měnové unie nabídly řešení, které, která testovala limity smluv, či využívali různá uspořádání, separátní uspořádání, eh, která pak tam musela být zakomponována velmi eh, rychle, narychlo. A další velký úkol, který Evropskou unii čeká, je samozřejmě ten úkol mezinárodní, a to eh, arabské jaro, situace na Ukrajině, Syrie, Střední východ a situace tam. a samozřejmě eh, to, eh, co představuje islámský fundamentalismus. To vše prokázalo, že nám chybí konzistentní eh, obraná a bezpečnostní politika a tedy také politika zahraniční. V této fázi, co se stalo tedy? Viděli jsme, jakou výraznou úlohu sehrála Evropská rada. Práce iniciativy čtyř předsedů se podařilo um, nastínit celou řadu úkolů pro Evropskou unii. A e, když to podtrhneme, tak pod tím leží ehm, politická unie, Samozřejmě nemáme moc eh, času. Samozřejmě máme také současné nástroje. Musíme se věnovat eh, otázce bezpečnosti a obrany a evropské zahraniční politice. A v EU panuje také demokratický problém. Evropský parlament se našel také, eh, se dostal také do některých situací, kdy jsou jeho pravomoci limitované a na druhou stranu také dokáže e, pozitivně využívat Lisabonskou smlouvu, pokud jde o demokratickou volbu předsedy Evropské komise. E, systém špicenkandidáten v každém případě stojí za zvážení, protože to posílilo úlohu evropských politických stran. A do budoucna si myslím, že budeme muset podrobněji zaměřovat svou pozornost na to, jak je možné udělit eh, demokratickou legitimitu Evropské komise a vůbec na to, jak jsou komisaři vybíráni do svých funkcí. A už, se, už jsem řekla, že eh, máme zprávu čtyř předsedů, což představuje posun směrem k, ke skutečné, opravdové hospodářské a měnové unii. A Cílem by měla být politická unie plnější povahy. A máme také novou zprávu, kterou eh, píší čtyři předsedové, která činí malé kroky tím směrem. A samozřejmě to je také ukázka toho, že se dostáváme Eh, k maximu. Máme nástroje, které nám umožňují se přesunout k vyšší politické unii, pokud členské státy a parlament si to budou přát. Ale současně eh, jsou také různé nástroje, které by zlepšily demokracii jako celek v rámci toho systému. Poslední téma. Není pochyb o tom, že krize, eh, s kterou se setkává hospodářská měnová unie, a zvláště oblast eurozóny, si žádá, abychom nabídli evropskou hospodářskou politiku, která bude účinná. A samozřejmě všechny návrhy, které byly během rozpravy kolem volby předsedy komise předloženy, nám ukazují, že se musíme přesunout směrem k uší, blížší unii, tak jak to vyžaduje smlouva. A to tedy znamená plně využít potenciál koordinace hospodářských politik, minimálně politiku finanční. A zavedeno do praxe bylo mnoho nástrojů trošku uspěchaným způsobem během chvil krize, během zasedání Evropské rady. A nyní je, nastal čas na to, abychom zvážili, jak by měl systém EU v rámci smluv být nastaven, včetně nového materiálu a nové smlouvy ale my si myslíme, že je to naprosto nezbytné. Tedy dvě zprávy vyjdou ze společné analýzy problémů a jedna z nich se zaměří na to, jak lépe potenciál Lisabonské smlouvy využít a tím lépe reagovat na potřebu lepší, silnější transparentnější, demokratičtější měnovou unii, politickou unii, eh, unii bezpečnosti a obrany, eh, unii energetickou, unii kapitálových trhů a všechny další oblasti, které byly zdůrazněny v mnoha zprávách, a to včetně zprávy čtyř předsedů ale samozřejmě zatím tam není dostatečně jasno. Využití termínu Unie samo sobě je tématem. Použití tématu Unie by si žádalo vysvětlení institucionálních aspektů. Bankovní unie, energetická unie. ale jaká je institucionální struktura Unie. Vezměme si příklad, kde potřebujeme institucionální ověření. Existuje tedy nějaký společný základ sil, které unie patří. Toto by měla vytvořit například energetická unie. Kromě toho mohou členské státy dobrovolně doplňovat další úsilí či závazky. Samozřejmě závazky a e, pravomoci nejsou to též. Pokud dobrovolně přidáváme e, závazky, znamená to, že něco děláme dobrovolně. Skutečně termín Unie jako taková zakrývá některou velmi odlišnou realitu. Různé reality. Jde o přímou koordinaci politik? A nebo naopak? jde o společnou závaznou politiku, protože to je něco, co bylo jasně definováno a zde opět platí, že náš výbor by se měl snažit definovat, co je tím myšleno. E, možná by se to mělo ve zprávě objevit, tedy aby e, byl jasnější pohled na termín Unie. Pokud se podíváte tedy na termín Unie, tedy ať už jde o obranu, energetiku eh, nebo bankovnictví, tak to by bylo jasně definováno v institucionálních implikacích. Eh, další zpráva pro pana Frhovštata eh, se toho také dotýká. Pokud to není možné, definovat eh, v současné smlouvě, chcete dosáhnout pokroku, tak je potřeba otevřít proces změny smluv. A samozřejmě parlament tam bude klíčovým hráčem a plně za, bude zapojen do takového postupu. Eh, samozřejmě pokud se parlament nerozhodne umluv využít, tak ji nevyužije. E, samozřejmě obě tyto zprávy mají vzájemnou spojitost. K těm nevyužitým úlohám a pravomocem parlamentu také patří možnost svolávat takové zasedání, pokud e, to bude znamenat e, rozhodování, ale parlament musí dojít k závěru, že Unie Eh, ve své současné situaci nemá adekvátní pravomoci a proto je nutné zavést změnu. A samozřejmě může také odebrat pravomoci. Děkuji. Děkuji Elmar Brock. Paní předsedkyně, já bych eh, jenom eh, něco doplnil, protože v podstatě souhlasím s tím, co říkala tady kolegyně. A už jsme se o tom spolu mnohokrát bavili. Důležité eh, se zdá, eh, že eh, úloha je, aby všichni tři zpravodajové to vnímali, tu zprávu jako jeden celek, ale s různými cíly. Paní Breso a já hledáme možnosti lepšího vykořistění smlouvy z Lisabonu pro naše institucionální cíle zatímco Guy eh, má určitou vizi do budoucna a to je eh, bližší jeho povaze, ale obojí slouží, slouží témuž cíli. Je to institucionálně odlišné. Eh, to, co děláme my, je denní práce, je promítnutí vlastně využití stávajících možností. Zatímco Guy by měl dělat něco, co, na co přijde, až přijde na změnu smluv takový parlament byl eh, připraven na změnu smluv. V souvislosti s debatou eh, se Británií eh, nebo i s hospodářské měrové unii poměrně rychle, najednou, náhle se dostaneme do debaty o změně smluv a potom musíme být připraveni. Já bych jmenoval jenom několik obecných věcí a potom několik konkrétních věcí. Některé věci, které mě pronásledují v té debatě, a je to, jsou to typické věci, je, že tady je eh, situace, kdy uvnitř Evropské unie máme eh, eh, trvalé vazby, například hospodářská měnová unie. Že Evropská unie jedná a bude mít možnost podle starého delorsovského principu rychlejšího postupu pro některé a pro některé pomalejšího tak už to je u, um, měkči, u měnové unie. A nakonec se tam eh, dostanou všichni do toho cíle. A tím bychom nemuseli mít eh, eh, institucionální rozdíly. A jak obsahově, tak byrokraticky bychom zde neměli rozlišovat mezi eurozemě a neeurozemě například. Je, to, je tady jedna komise eh, pro eurozemě a, jedna komise pro ostatní. Není nic, eh, žádný předseda euroskupiny tady není zvlášť. Jde o jednotu Evropské unie. O to tady jde o, o rovnocenost eh, členských států Evropské unie. A neměli bychom se tady dostat do žádné pasti. A pokud jde o eh, eh, reformní eh, opatření v oblasti hospodářské a měnové unie, tak tam musíme být akceschopní a nesmí to vést k tomu falešnému výsledku, o kterém jsem právě hovořil. Myslím si, že na to musíme hledat rozumné odpovědi, abychom byli schopni jednat tady v těchto věcech. Potom tady máme tedy problém pro Evropský parlament Evropský parlament bude vždycky jako e, jeden orgán, nebo bude jednat jenom část parlamentu někdy? To e, má zásadní e, demokraticko-politické důsledky. A o tom se, myslím, musíme bavit. Já jsem spíš pro to jednotné řešení, protože jinak to může vést k nerozumění. Druhá věc. u těch obsahových eh, věcí eh, tady mám eh, akceschopnost Evropské hospodářské měnové unie. K tomu patří i část toho, o čem jsme, projedná, o čem jsme jednali v souvislosti s zprávou kolegyně Gulár. Hmm. A sice jaké působnosti tady musí mít Evropský parlament a národní parlamenty. Myslím, eh, že teď to nemusím eh, eh, jednotlivě rozebírat. Souvisí to s rozvíjením pravidel hospodářské měnové unie. Potom druhá obsahová věc se týká zahraniční bezpečnostní politiky. Tady to musíme dohnat ještě nejvíce, jak to vlastně funguje mezi institucemi u téhle nedopečené věci. Co uděláme s permanentní strukturální spoluprací? s dalšími otázkami, kde potřebujeme ještě větší schopnost. Jak se dostaneme k strategickým otázkám a jak to organizovat. Myslím si, že tohle eh, je otázka celkového financování také eh, zahraniční bezpečnostní politiky. Myslím si, že Atina tohle eh, tady na to poukázala. Prostě my jsou tady nové oblasti, eh, kde budeme mít eh, čtyřletý, pětiletý program a musíme se zamýšlet nad tím, jakým eh, způsobem můžeme ještě zlepšovat tu situaci a práva Evropského parlamentu. Tohle jsou drobné otázky velkého významu, které musíme projednat. Potom jsou tady také ty klasické otázky. Například, využití eh, rozšířené eh, spolupráce. Eh, článek 20 a 326 smlouvy. Jak to udělat ještě praktičtěji? Jaké otázky musíme projednávat v souvislosti s novými hlasovacími právy parlamentu? Ne, parlamentu v radě od roku 2016 když eh, se budeme do roku 2017 odkazovat na ty eh, staré formy. Poněkud eh, napínavá je tady otázka té přechodové klauzule, passerelle clause. Přes tu tady jsou určité možnosti zajistit akceschopnost Evropské unie bez eh, změn smlouvy. Je to eh, samozřejmě eh, politicky obtížné, je tady třeba jednomyslnost, ale je to cesta, kterou bychom se měli dostat vpřed. Tohle je také otázka, která tady souvisela s hospodářskou měnovou unii. Každopádně se mi zdá, že je tady otázka, která souvisí se článkem eh, s 136. Eh, Země, kterou znám nejlépe, se mi zdá, eh, že rozumí nejméně článek 136 ze strachu ze soudců v Karlsruhe. Já si myslím, že eh, kdybychom eh, tady eh, měli dát jasnější právní výklad k tomuto článku, tak by to bylo nenapadnutelné na ústavně právní úrovni, tak bychom získali mnohem větší prostor. To, co souvisí s GSM a takovými věci. To by bylo mnohem snažší potom dát do naší smluvní působnosti. I pokud jde o ECB a další. Myslím si, že to je poměrně zajímavá otázka. Spousta věcí je také taková starost o to, že by si to Národní ústavní soudy mohly vykládat tak, že bereme všechno a proto eh, to děláme mezi, mezi eh, vládě. Já jsem vyjednával za parlament eh, v případě fiskálního paktu, tak, aby se to Eh, za pět let převedlo do společenského práva a eh, těch pět let rychle uběhne, takže bychom měli začít jednat. Máme tady povinnost předsedy Euroskupiny a předsedy Evropské rady a tehdejšího měnového komisaře a eh, ty otázky ESM i promítnout do komunitární politiky. Richard Corbett byl tehdy ještě na druhé straně a pomohl nám tedy se sestavením eh, této, eh, toho dopisu. Tam jde o to, aby tohle bylo eh, cílem. Myslím si, že se to dostalo do rozhodnutí parlamentu a myslím si, že bychom to znovu měli vytáhnout ze šuplíku a na tomto základě pokračovat dále. Dámy a pánové, máme tady celou řadu dalších otázek. Například souvislost eh, s eh, britskou debatou. Já jsem včera hovořil s britským ministrem pro EU. Otázka a eh, kompetenčního uspořádání a jak to politicky zajistit tak. Myslím si, že to je velice zajímavá diskuse. Myslím si, že můžeme velice jasně dát najevo jako parlament. Podívejte se, vy jste něco chtěli a jde to i bez změny smlouvy. A já si myslím, že tato otázka eh, kompetenčního uspořádání velice důležitá. A potom je tady eh, další důležitá věc, na kterou pokazuje Británie a další země, a, a sice eh, podíl národních parlamentů do, na obchodních smlouvách. My jsme něco takového měli tehdy při vyjednávání s Nizozemskem, které odmítlo ústavní smlouvu. Předvečer závěrečného vyjednávání o Lisabonské smlouvě. Já jsem tehdy eh, eh, jednal s eh, ministerským předsedou Balkanenem, že by se zavedla taková oranžová karta pro práva národních parlamentů. Nikdy se to nepoužilo. Nemusíme to znovu zdůrazňovat. Protože... Ale je zcela jasné, že tam bylo stanoveno, že pokud určitý počet národních parlamentů bude postupovat proti nějaké legislativě Evropské unie, eh, přijatému eh, jednostranným rozhodnutím Rady nebo Evropského parlamentu, tak eh, je konec legislativního procesu. To znamená, že nerozhoduje jenom komise o smyslu plnosti takového návrhu národních parlamentů. Pokud národní takže národní parlamenty potom můžou ukončit legislativní proces, tak v takovém případě mají pozici takové třetí eh, komory. Takže v Evropském parlamentu a v národních parlamentech bez eh, smlouvy bychom se mohli dohodnout na postupu kterým eh, se dostaneme do eh, předu a získáme také důvěru národních parlamentů a Evropského parlamentu, aniž bychom si eh, směšovali působnost. To je také důležitá věc, paní Gular na to poukazovala a musíme mm, na to poukazovat znovu. Já nejsem pro žádnou smíšenou působnost. Buď je to působnost Evropského parlamentu nebo národních parlamentů, ale prosím nemíchat to dohromady. Na to si musíme dávat eh, velmi pozor ze eh, za eh, Evropského parlamentu, ale také vzhledem k celkovému procesu. Spousta věcí v smlouvách už byla stanovena. A myslím si, že je, tak to můžeme ještě rozměr doladit. Potom je tady ještě několik dalších věcí. Dokážu si představit, že se budeme zabývat i prohlášením stran. Máme tady ty uh, smluvní strany. Uh. To je prostě uh, standardní vnitrodemokratický uh, vývoj strany. Podívejte se, jak je to v Evropském parlamentu. Pokud tady nemáme par- strany, kdy 8 dní šéfové stran neznají platné složení kandidátky, tak to eh, ještě neznamená, že Evropský parlament není tady plně opravně. Protože eh, pokud eh, ti lidé v dané zemi nepocházejí z demokratického procesu, tak jsou samozřejmě v ovlivňování své volností svého stanického vedení. To je velká demokratická mezera. A je to moje oblíbené téma. Já bych byl rád, aby rada byla takovou druhou komorou. Ve smlouvě je rada a ne rady. Já si myslím, že by dávalo smysl, aby rada měla veřejné zasedání jako eh, druhá komora, dvakrát říká za měsíc. Aby se tam, eh, aby to nedělala ministr, rada ministrů zahraničních věcí, ale jenom ty legislativní záležitosti. A ty odborné ministerské rady, to by byly takové výbory eh, rady. A potom bychom měli eh, jednoznačné podmínky eh, mezi, Evro, mezi radou a parlamentem. A tím vzniká ta debata, kterou potřebujeme pro transparentnost. A my jako Evropský parlament Eh, bychom šli úplně od eh, rozum, eh, tedy dohodách, dohod v prvním čtení. Normální legislativa musí proběhnout ve dvou čteních. V dohody v prvním čtení, aniž by to prošlo parlamentu, nic se neví. Spravodaj je v musí být velmi silný, protože jinak v trialogu by se nic nezveřejnilo. Ne, ne, ne, Tam je velvyslanec. Tohle už ani eh, není eh, něco, co souvisí s demokratickým eh, legislativním procesem. Vždycky v demokratickém procesu jsou většinou tři čtení, protože mezi těmi čteními eh, se, do, se strany zúčastněné mohou účastnit veřejné debaty, mohou si vyměňovat názory, tlačit na sebe a tímto se veřejně ovlivňovat. Je to rozhodující otázka pro důvěryhodnost našeho legislativního procesu. Máme tady trialogy, zpravodaje a potom najednou vypadne legislativní řešení a občan je zděšení, co smysluplného nebo nesmysluplného bylo navrženo. Občan neví, kdo za co zodpovídá a celý ten systém je neprůhledný. A člověk z toho má potom strach, když tomu nerozumí. Podívejte se, takhle to je vidět u typu. A já doufám, že eh, u tohoto bychom to mohli takto eh, nastavit. A potom je tady také eh, to smírčí řízení mezi Evropským parlamentem a radou. To je vlastně taková, taková, takové poměrně směšné číslo, ale Možná, že to, mm, to nemá společného nic s eh, veřejnou akceptovaností naší. Otázkou je, jestli eh, bychom tady měli sehrát nějakou eh, odpovídající roli. Já jsem určitě zapomenul půlku toho, co jsem chtěl říct, ale pro teď to asi stačí. Také musím ještě skonstatovat za prvé, že předseda euroskupiny může podle pravidel smlouvy být i měnovým komisařem. Tím by se eh, řada eh, institucionálních otázek vyřešila. Politicky teoretickým eh, případem předseda komise může být i předsedou rady. Smlouva tam tu možnost dává. A měli bychom si toto připomínat. Prostě můžeme, máme řadu možností, jak podle té smlouvy postupovat. Děkuji. Elmar. Děkuji vám, děkuji vám, Elmare. Já myslím, že teď můžeme rovnou přejít k vám, aby ta diskuze byla společná. Ano, děkuji vám. Děkuji, paní předsedající. Takže úplně nejdřív k pracovní metodě to už paní Breso i Elmar Brock popsali. Myšlenkou je, aby tady vznikl jeden společný pracovní dokument o té analýze. Myslím si, že by bylo dost hloupé mít dvě různé zprávy a dvě různé analýzy, k, samozřejmě může se to v politice stát a nebylo by to poprvé, ale tentokrát se pokusme se tomu vyhnout a dospět k jedné společné analýze Samozřejmě, e, to téma e, je uvnitř, e, uvnitř smlouvy a mimo smlouvu, takže to je tak, ale je důležité, myslím, abychom tady měli společný pohled na ty výzvy, kterým Evropská unie čelí a abychom měli ten pracovní dokument ještě před letní pauzou, někdy v květnu, v červnu. Bylo by to dobré, kdyby e, to už měl parlament hotový. A to by potom byl dobrý základ e, a první zpráva by pak mohla vzniknout někdy v září, říjnu, nevím, nechci vlastně teď e, panu Brokovi vstupovat do řemesla a rozhodovat o časovém harmonogramu, ale mohlo by to takhle nějak být. A ta druhá zpráva, E, co není možné uvnitř smlouvy, jaké by mohly být e, změny ve smlouvě, to by bylo tak ke konci roku, asi takhle. Takže otázkou teď je, jak přistoupíme k té druhé zprávě. Budeme postupovat stejně, jako jsme již několikrát postupovali v minulosti, 53, 57, 2001, 2005. To bylo všechno velmi otevřené. Řekli jsme ano, uděláme konvent, například tak to bylo naposled, na základě prohlášení z Lakenu, ale u, u těch předchozích situací v 1953, to je mimochodem zajímavé si znovu přečíst ten text z roku 1953, je tam pár příloh, a v roce 1957 zase to bylo prostě otevřené. Řeklo se, potřebujeme vytvořit jakýsi institucionální systém v Evropě a začneme prostě eh, od nuly a konvent v roce 2001-2005. Tam byly také obrovské možnosti začít vlastně úplně od nuly. A od samého počátku, alespoň toto je můj záměr, a nevím, jestli je to také záměr dvou dalších zpravodajů, je teď postupovat jinak. Nejprve musíme definovat ty výzvy, které před námi stojí. Může to být jedna, dvě, tři a pak se jimi zabývat. A neříkat, eh, uděláme z toho otevřenou záležitost a proč se třeba nevrátíme k otázce hymny či vlajky. Já jsem pro vlajku, ale jde o to, abychom byli produktivní. Neměli bychom vlastně opakovat to, co jsme již řekli v minulosti. Myslím, že bude lepší, když se soustředíme na určitý počet specifických otázek, abychom měli jakousi šanci na úspěch. A pak je samozřejmě otázkou, a to je můj třetí bod, co jsou ty specifické eh, výzvy, kterými se musíme zabývat. E, když teď e, vlastně pracujeme na tom pracovním dokumentu, tak si myslím, že tady je první věc a Elmar už to už naznačil. Je to otázka neexistující hospodářské vlády uvnitř Evropské unie obecně a v eurozóně konkrétně. Důvodem že to je tak, e, je, že se prostě tím konvent nezabýval, buďme upřímní, všichni říkali, eh, Maastrichtská smlouva je tady a není nutné s tím něco dělat. Každý se tou smlouvou zaštiťoval, ale mezi tím pak přišla krize, všech eh, různých oblastí a to, co jsme prožívali každodenně, nás utvrdilo v tom, že toto nestačí a že měnová a eh, hospodářská, eh, že měnová unie nemůže existovat bez hospodářské unie a možná i bez daňové unie a bez unie v oblasti sociální politiky a tak dále a tak podobně. Musíme na to nějak reagovat a určitý počet témat jistě lze vyřešit uvnitř uvnitř smlouvy, ale zároveň je tady určitý počet věcí, které e, v rámci smlouvy nemohou řešeny být a my to musíme v té první části naznačit. A eventuálně tam také zapracovat celou řadu politik a mechanismů, postupů, které mezi tím vznikly mimo smlouvu, například fiskální kompakt, e, mechanismus eh, finanční bezpečnosti, protože tím jsme se nezabývali. Eh, nešli jsme nad rámec paktu stability. A v mezičase, protože tady byla ta krize, vznikla eh, určitá eh, škála eh, v podstatě mezivládních mechanismů a ty musíme také začlenit. A musíme samozřejmě také definovat, co teď to vládnutí znamená, co to hospodářské vládnutí v Evropské unii značí a co značí v eurozóně. Nepochybně máme jako parlament už k tomu určité stanovisko. Prošlo tady řada rezolucí, návrhu usnesení, ta byly, eh, ty byly přijaty. myslím si, že my v parlamentu máme přesnější eh, pohled na to, jak se situace má, než v tuto chvíli má rada či komise nebo ti čtyři prezidenti, protože ten první dokument, který jsme viděli od Žána Claude Junckera, eh, staví vlastně jedenáct otázek. Je to vlastně jedenáct otázek, které jsou e, klíčové. E, parlament říká, že potřebujeme systém konvergence, že musíme jít nad rámec e, který zatím jsme zvolili, že to musí být prostě širší, hlubší než fiskální politika sama o sobě. Pak je tady další výzva. Jsou tady stále ještě nějaké bariéry, Eh, na poli vnitřního trhu, které chceme definovat. Například eh, energetická unie eh, když se bavíme, bavíme o energetice, tak novináři říkají, ne, to prostě Nejde, protože článek ten a ten smlouvy říká, že energetika zůstává v pravomocích členských států. To je pravda, ale nemůžete vytvořit paralelně ener- eh, unii o energetiky a zároveň být neustále v této diskuzi namočen. Takže tady je plno různých eh, oblastí, zjistit eh, je třeba, zdali tady nějaké překážky přetrvávají, takže ty věci jsou obtížné či dokonce nemožné. Takže to je takové první velké cvičení, které musíme provést eh, a prostě e, ano, měli jsme e, tak trochu náhodou, to, e, to nevzniklo, protože tady bylo Maastricht, bylo to či ono, teď je ale třeba se s tím nějak popasovat a musíme začít rozdělovat dělat nějaké distinkce ohledně toho, co je možné a co je mimo. Druhá věc, kolegyně a kolegové, musíme i nadále pracovat na eh, dalším vytváření skutečného demokratického systému, eh, v rámci kterého odpovědní skládají účty. A je tady celá řada problémů. Odpíchnu se od toho, co říkal Elmar Brock. Systém, který teď máme, eh, je nejenom velmi komplikovaný, ale zároveň není příliš racionální. Eh, prostě je to velká překážka, že to není racionální, říkají politici. A občas to skutečně znamená určité problémy, protože realita je taková, že nemáme plné exekutivní, plný exekutivní e, orgán s dvěma e, pilíři legislativním a kontrolním. E, my asi nebudeme moc nekonečně takhle pokračovat. Evropská rada je samozřejmě institucí a nevím, jestli to takhle dopadlo úplně nejlépe, jak to bylo možné v rámci konventu s tou Evropskou radou, ale to je zase jiné téma. A pak je tady to, co říkal Elmar Eh, jsou tady prostě eh, orgány, které mají jak legislativní, tak eh, exekutivní pravomoci. My musíme tuto otázku znovu zdůraznit. Nemůžeme jít dál směrem k normálnějšímu systému. A také jde o způsob, jakým je tomu předsedáno. To, jak se teď předsedá, to je úplně bláznivé. Vy máte Evropskou radu se stálým předsedou, pak, je tady, pak jsou tady různí, eh, různé rady, kde ty předsedové rotují, nebo předsednictví rotují, pak je tady Rada pro vnější záležitosti, eh, ti mají místo předsedu komise jako předsedu, pak je tady euroskupina, eh, ti mají někoho uvnitř skupiny, kdo je permanentně e, předsedajícím euroskupiny. Takže tohle jsou všechno body, o kterých bychom měli diskutovat. Já neříkám dnes, jaké by bylo řešení, ale je to prostě otázka, my ji musíme předložit. Nemůžeme si nepoložit otázku, zdali pokračovat s tímto rámcem, anebo zdali nadešla chvíle, jak Elmar ve svém úvodním slovu naťukl, zdali by teď nebylo dobré přejít k tomu normálnímu systému exekutivního orgánu a dvou eh, vlastně ramen, je to jednak legislativní eh, a druhý eh, zastupující členské státy. To znamená, vlastně byla by to změna, jak pohlížení na rady oproti současnosti. Ta výzva je veliká. jsem součástí eh, té skupině na vysoké úrovni o vlastních zdrojích. Financování Unie to je zase velké téma, ale tady už bylo hodně vykonáno. Bylo hodně vykonáno parlamentem, bylo hodně vykonáno tou pracovní skupinou o zdrojích. To je třeba všechno zohlednit, ale to je zapotřebí. To je zásadní. Prostě eh, parlament nemůže pouze rozhodovat o výdajích a ne o eh, příjmech. My jsme vždycky měli parlament z toho důvodu, aby rozhodoval o příjmech. A tady vlastně je situace taková, že máme pouze polovinu toho, co dělá normální parlament. A to nemluvím o dalším aspektu, konkrétně eh, ten proces kandidátů, spicen kandidát, ten proces, zdali jsme spokojeni s e, tím, jak proběhl poslední volební e, proces. Tak mám teď, e, mám teď dál pokračovat. V těch posledních pěti letech jsme měli hodně myšlenek, ale vlastně žádná zpráva k této věci se na plenárce neobjevila. A pak rozsah komise. Můžeme takhle pokračovat dál. Není to téma, o kterém bychom také měli diskutovat, protože samozřejmě potřebujeme k tomu nové e, rozhodnutí rady před rokem 2019, předtím, než bude ustavena nová komise a pak je tady mechanismus pro další politiky, pak jsou tady ty základní hodnoty. Všichni víme, že E, vlastně ta ustanovení ve smlouvě nejsou příliš efektivní, moc to nefunguje, nenašla chvíle to změnit a potom e, konference předsedů a její předseda e, Měli bychom to také řešit v této části ohledně samostatného jednoho místa, jednoho sídla, anebo to vlastně dát jako předmět samostatného dokumentu do, ehm, který by byl potom projednáván, pokud chceme řešit tu otázku jednoho sídla. A já tady vidím ještě třetí výzvu, která je přímo spojena s britskou otázkou. Ano, jak se k tomu postavit, jak daleko je možno jít a říkat, e, jsme prostě mimo tu a tu a tu politiku, ale zároveň zůstáváme plným e, členem Unie a jsme plně přítomní, plně se zúčastňujeme na všech e, fórech. Pokud vy se vyčleníte z určitého počtu politik, jak daleko můžete jít, jak dlouho můžete trvat na tom, že budete ve, ve všech institucích, to je prostě v centru naší diskuse se, Říká se, že by se do budoucna mělo možná myslet na dvou, e, dva typy členství. To je všechno, co bychom měli diskutovat v nadcházejících měsících. A zdali při této příležitosti také nenaš, nenadešel čas, abychom hovořili o e, odpovědnosti eurozóny a politik eurozóny v tomto našem sídle. Nenadešla chvíle proto, abychom se zabývali e, širší otázkou, v tom smyslu, že máme uvnitř Unie příliš mnoho unií. Je tady Unie Schengenská, je tady e, Unie Evropského patentu, Unie pro věci vnitra. Pro každou politiku máme určitou unii, a e, je to hodně zvláštní, ta Evropská unie. Je to zvláštní organismus, protože my máme e, dokonce i politiky, e, ve kterých se nemusí účastňovat řádní členové unie, ale účastní se tam země mimo E, mimo Unii e, a to e, prostě povolujeme. Například jde o Schengen a ty důvody jsou jasné, ale můžeme takhle pokračovat s, tou, s tím zmnožováním všech unií, protože každý opt-out, každý opt-in, každá výjimka je vlastně novou výjimkou, kterou vytváříme E, vůči normálnímu systému jedné Evropské unie s jedním souborem politik. A pak ještě k té britské záležitosti a institucionální výzvě. Ptám se, zdali není čas na to, abychom se zabývali otázkou obecného přístupu eh, k Evropskému soudnímu dvoru a ne pouze v tom rozsahu, jak je to teď, ale také v otázkách hospodářských a rozpočtových. A vy už jste to v tomto výboru diskutovali v předchozích eh, Eh, obdobích. A úplně na závěr, poslední výzva je geopolitická pozice Evropské unie. S tím vším, co vidíme na našich hranicích, v našem sousedství, je zřejmé, že nadešel čas, abychom eh, učinili také určitý skok v těchto záležitostech. Já si vždy myslím, eh, že nejlepší rok pro Evropskou unii byl rok 1954. Já jsem, jsem se narodil o rok dřív, takže ehm, to s tím nemá co dělat. Ale ve 54. francouzské národní schromáždění odmítlo eh, projekt, eh, který byl kombinován nejenom s eh, ranou komunitou, ale také s politickou. Vznikl by obraný a politický výbor, ale já to říkám, protože možná musíme e, přehodnotit roli Evropskou, Evropské unie. Máme stále mít zachován princip jednomyslnosti v otázkách zahraniční politiky. E, předseda Tusk to včera vysvětloval na plenárním zasedání on by rád některé proaktivní politiky v některých zahraničních záležitostech, ale ty nejsou možné, protože prostě musíte e, za sebou mít jednomyslné, jednomyslné stanovisko a možná e, že třeba zrovna v zahraniční politice by jiná většina byla e, řešením. Také musíme e, diskutovat o té obrané komunitě a jak pokročit v této oblasti. Zdali máme nějaký návod, jak posílit geopolitickou pozici Evropské unie. Dobře, zařadil jsem sem plno otázek, ale teď samozřejmě otázka toho, jak k tomu přistoupit, to je také e, do debaty. Ustavit e, konvent nebo ne, ale každopádně mě, mé dnešní sdělení je, že bychom se měli specificky soustředit na ty čtyři hlavní otázky a nezačít e, Eh, prostě s takovou obecnou rozpravou, jako jsme to dělali v minulosti. Děkuji, máte 15 minut na diskusi, čekají na čtyři řečníci, chtěl by ještě někdo hovořit, abychom dopředu věděli. Barbara Spinelli, prosím. Odešla. Ramon Hauregi. Děkuji vám. Já chci zdůraznit, jak jsem rád za tuto diskusi, protože jsem přesvědčen, že Evropská unie se nachází v nejkritičtější době své existence. A myslím si, že tato diskuse nám dává příležitost udělat to, co bychom udělat měli. A Eh, vzhledem k tomu, eh, že Lisabonská smlouva má pouhých pět let, tak i přesto se již setkala eh, s takovou situací, že je nutné ji už reformovat. Došlo k mnoha změnám, to nás všechno ovlivňuje, finanční krize nakonec, jakou jsme dříve nezažili, a Evropské unie se tato krize zvláště dostkla a pak je nezbytné modernizovat demokracii v Evropě, která je nebezpečně euroskeptická, antievropská v mnoha případech. A chci vám připomenout, že to je vlastně poprvé, co uvažujeme o tom, že tak ambiciozní projekt, jako je Evropská unie, a byl jsem rád, že naši skvělí kolegové tento dokument připraví a že je tam velká ambice z hlediska cílů, ale v kontextu, který je politicky si Eh, asi nepovede k hlubokým reformám. Musíme si tedy uvědomovat, že během tohoto období, tohoto mandátu asi nedojde k reformě smlouvy, pokud tedy eh, se na tu politiku díváme rozumně. Eh, tak tedy mm, zazněl projev v tomto smyslu Martina Šulce před Evropskou radou a on sám trval na tom, a také to zdůrazňoval, že nedojde k reformě justice. Proto bychom si měli klást otázku, co děláme, co připravujeme, co Evropský parlament vlastně dělá v této hluboké krizi, které Evropa stojí tváří v tvář a uvědomuje se tolik záležitostí, které se neosvědčily v praxi a myslím si, že je potřeba tu práci eh, provést důkladně, abychom diagnostikovali všechno, co vidíme, že nefunguje a takových záležitostí je spousta. Musíme si také jasně sdělit komisi, radě a podobně národním parlamentům, co vidíme. Musíme mít společnou diagnózu, pokud je to možné, a pak zjistit, jak to nastavit, aby EU fungovala lépe. A tedy jaká forma Unie by fungovala s tím, že rada, eh, komise eh, fungují určitým způsobem. To je ambiciozní projekt, ale pak je potřeba toto vnímat pragmaticky, abychom mohli eh, to vyřešit již zde. Jo, Leinen. Eh, Já jsem rád, eh, že děláme obě dvě tyto zprávy, protože Evropský parlament eh, má mimořádnou odpovědnost za funkčnost Evropské unie a za ideje o budoucnosti EU. Pokud se podíváme na instituce, tak je jasné, že komise nepřinese nic. A rada je také zablokovaná. Takže jako instituce jsme tady akorát my, kdo má vést o debatu o, o budoucnosti, o dalším vedení Evropské unie. Zároveň si musíme rozmyslet, jak tuto debatu eh, nastavíme směrem ven. Dnes jsme zde hovořili o Evropské eh, občanské iniciativě. Eh, jsou tady miliony lidí, kteří by rádi o tomto debatovali a tato debata se povede jenom, když je zapojíme. Lisabonská smlouva má mnohem větší potenciál, než jsme zatím eh, vyčerpali. Podívejte se na financování EU. To je deficitní. Eh, máme tady vlastní eh, zdroje. Demokratická architektura EU. A samozřejmě jsou tady deficity Maastrichtské smlouvy. Realita už neodpovídá tomu, co tehdy před 25 lety bylo napsáno do smlouvy. Gifrovstat se omezuje na čtyři témata. Nicméně eh, eh, všechny problémy, eh, které nás napadnou, tak otázkou je, jestli se na to máme omezovat, nebo jestli příští konvent se má nějak šířej postavit k konventu. Ten poslední konvent byl před 15 lety a svět se mohutně proměnil od té doby. Děkuji. Richard Corbett. Eh, stále hovoří socialisté, jak se zdá. No, už jsem začal. Tak. Myslím si, že současné smlouvy ukázaly, se ukázaly mnohem flexibilnějšími, než se očekávalo, než řada očekávala eh, z hlediska třeba měnové unie a podobně. Eh, vidíme velice dobrý základ v existujících smlouvách a my jsme ještě důkladně nevyzkoumali v praxi posílenou spolupráci, strukturovanou spolupráci v oblasti zahraniční politiky a podobně. Elmar tady zmínil řadu záležitostí, které lze dosáhnout změnou smluv, anebo i bez změny smluv, například organizace rady, komise, předsedající euroskupině a podobně. A to všechno nepotřebuje změnu smlouvy. A když se podíváme jak, na to, jak tam tedy dát nějakou smlečku, důležité je, jak to lidé využijí. Není nic vesel, veselejšího, než když vidíme, jak se e, snaží Evropa pane, porazit Američany v golfu, volají pořád Evropa, Evropa. E, přesně tak to se vyvíjí použití evropské vlajky než zakotvování ve smlouvě. A pak jsou záležitosti, které v současné době nemůžeme udělat bez změny smlouvy. A to v mnoha případech neexistuje nezbytná úroveň konsenzu, ať už využití euroobligací v plně rozvinuté oblasti, neutralizace národního dluhu nebo hlasování kvalifikovanou většinou v oblasti společné zahraničně bezpečnostní politiky. Dovedu si představit dlouhý seznam takových aspektů a není nezbytný konsenzus, abychom to udělali. V každém případě zůstává otázka k tomu, eh, že to jsou mezivládní smlouvy. Eh, nezapomeňme také na fiskální kompakt, který se stal mezivládním nejenom eh, z vlastní žádosti, protože nevím, který stát jej vetoval. Ale co udělali na Nakonec místo toho vytvořili separátní smlouvu, která se k existující smlouvě navazovala co nejdříve. Nevytvořili parlamentní strukturu, ale využili instituce, které mohou jednoho dne být integrovány, pokud budou okolnosti tomu nasvědčovat. A je pravdou, že to není racionální systém. Já jsem ze země, již národní politický systém není úplně racionální. Máme nevolenou druhou komoru, pak máme eh, liberalizaci některých pravomocí Skotsku například a jiným, nikoli se všech, ale to neznamená, že v iracionálním systému nelze žít. Naopak, zvláště tehdy, pokud rizika změny eh, převažují nad riziky pokračování systému. A i když někdo zaostává, ano, máme eh, Británie, Kypr, Irsko nejsou v Schengenu, některé země nejsou v eurozóně, Itálie, Španělsko ještě eh, nemají třeba patentovou dohodu a podobně. A vždycky je to menšina, někdy třeba jedna země, má to různé permutace pro různé oblasti a je to ohrožující pro život Unie není. Je to něco, s čím musíme žít v duchu historie. Možná to zmizí, ale rozhodně to není něco, co je pro nás naprosto zásadní. A nyní odkaz na britskou otázku. Měli bychom vyčkat na výsledky britských voleb v květnu, aby bylo zřejmé, jaká ta britská otázka je, pokud vůbec existuje. Já myslím, že mnohé bude záviset na výsledku voleb u nás. Děkuji vám, vážení kolegové, musíme být struční, protože Libe může přijít co nejdříve. Pan Ujazdovsky. Děkuji. Děkuji. Mně bližší takový uh, přístup úsporný, to znamená uh, debata o tom, co je možné eh, udělat v rámci eh, závazné smlouvy, platné smlouvy. Jsem tak trochu eh, zklamaný, popravdě řečeno. Jelikož bychom bývali byli mnohem dále, kdyby naši zpravodajové nám předložili autorské návrhy písemně. Já jsem uh, tak trochu, mám, mám výhrady k té chaotické metodě. Pan poslanec Rostad říká, že institucionální eh, zeměpis uh, Evropské unie je komplikovaný. No tak to víme od už, už léta. Problém spočívá v tom, předložit konkrétní pozitivní návrhy, které ehm, by nám zjednodušily tu topografii institucionální. Dokud autory nepředloží eh, konkrétní návrhy, tak eh, eh, debata bude v mrtvém bodě. Chtěl bych se zeptat pan Broka, jestli jsem ho, do, jestli jsem ho dobře pochopil. Protože jsem slyšel takovou odbočku, že možnost na základě stávajících smluv, aby šéf komise byl zároveň šéfem rady. Tak jsem to pochopil. Mohl byste to potvrdit nebo jak rozvinout? Ale obecně eh, bych vyzval k tomu, abychom eh, přešli od obecné debaty k eh, písemného představení autorských návrhů. To potom bychom se pracovně mohli daleko lépe odpíchnout dále. Já se omlouvám, musíme ukončit, musíme ukončit, kolegové z Libe už přicházejí. Takže já myslím, že budeme pokračovat. Já se omlouvám, vím, že někteří kolegové eh, by byli rádi to vidět na papíře, ale ještě než eh, to dají na papír, tak je dobré eh, se o tom pobavit takhle. Mm, ale určitě doufám, že také jednou dostaneme na papíře. Každopádně vám děkuji v této fázi mnohokrát a mm, čas od času ještě odpověď na otázku, takže prosím, ale mezi tím tady budeme dělat jiné věci, dovolíte. Já bych odpověděl na, eh, mm, otázc, na otázku eh, kolegy eh, dvěma větami. I také pro tiskové prohlášení v Polsku. Já si dokážu dobře představit, že pan Donald Tusk by byl dobrým dvojitým předsedou. Mohl by to být i Jean-Claude Juncker. Takže tohle není žádný návrh ke zbavení moci pana Tuska tak aby eh, to eh, náhodou eh, nebylo falešně vyjádřeno protisk. Takže děkuji vám, kolegové. A teď budeme mít společné zasedání s výborem pro občanské svobody k přistoupení k umluvě o lidských právech. Takže kdo chcete zůstat, zůstaňte a usaďte se, prosím.